Dear ladies, dear gentlemen, uh, thank you very much for... Dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát za to, že jste mezi nás přišli, že se účastníte tohoto zasedání, které je vysíláno i na internetu. Máte k dispozici 22 jazyků, tedy 22 jazykových verzí. Děkuji mnohokrát eh, tlumočníkům. My s vámi zde na tomto zasedání eh, pracujeme už od včerejška od rána, to už máme nějakých 14 hodin spolupráce. Ale ještě za hodinu a půl, tedy ještě hodinu a půl a pak už to skončí. Máme za sebou velmi zajímavé eh, rozpravy a čekají nás ještě další zajímavá témata. Takže vám všem děkuji za práci, kterou odvádíte a nyní bych rád zahájil náš společný, eh, naše společné zasedání o mobilním zdraví. To je opravdu horké téma, zajímavé téma pro naše občany. Vysílání na internetu je taky důležité. Všichni se mohou tedy napojit na naši debatu. Máme dva Eh, organizátory eh, tohoto zasedání dvou výborů, eh, pan Alois Petrle, který zastupuje výbor Envy, a pan Bony, který zastupuje výbor ITRE. To máme tedy průmysl, malé střední podniky, výzkum, podnikání. A na druhé straně envy, eh, životní prostředí. Takže zpátky k těm podnikům. Malé podniky, velké podniky. Všechny jsou součástí naší ekonomiky. Jsou užitečné celé společnosti. Obracím se na pana Bonyho, aby zaujal mé předsednické místo. Předávám vám tedy předsednickou roli, vezmu si sebou svoji kartičku a přesednu si. Okay. Dear, dear colleagues, dear Vážení kolegové, vážení řečníci. Sue ideje e sono molto lieto di representare já nejsem Giovanni Lavia, ale e, do značné míry s ním souhlasím a jsem velmi rád, že zde zastupuji e, výbor Envy. Ještě nikdy jsem nepředsedal, nepředsedal takovémuto zasedání eh, dvou výborů, eh, kterého by se účastnil i bývalý eh, polský premiér Jiří Buzek. Není to tak často, že by se setkali dva bývalí premiéři. Těší mě, že po mé pravici sedí také pan Tony, Bony, pardon, který vám sdělí několik velmi důležitých věcí o něco později. jsem tedy rád, že jste všichni přišli na dnešní eh, veřejné slyšení o veřejném zdraví v Evropě a jeho propojení k eh, mobilním aplikacím. Máme eh, několik řečníků, kteří nám poskytnou nejrůznější pohled na, to, na toto téma, které je jak technicky, tak jinak poměrně komplikované. Tady jde samozřejmě o otázku právní, institucionální, o, jde také o otázky interoperability a standardizace, co se týče těchto mobilních eh, aplikací. Takzvaný mobile health není jenom eh, nějakým novým moderním politickým sloganem, je to příležitost, je to něco, co opravdu potřebujeme a občané tomu rozumí a proto to vítají. Zdravotnické systémy v Evropě se potýkají s, nej, s nejrůznějšími výzvami, jako je například stárnutí populace a e, rostoucí rozpočtový tlak. E, právě proto e, Mobile Health by mohlo na pomoci řešit tyto problémy, že bychom opravdu mohli zdravotní péči poskytovat zaměřeně konkrétně na konkrétního pacienta a na jeho potřeby. Mohli bychom takto zvýšit efektivitu celého systému. A teď je mi ctí, že, se mohu, že mohu dát slovo panu eh, komisaři, který zodpovídá za eh, zdraví a bezpečnost. Takže pan eh, Andriu Kajtis má slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji Aloizi, děkuji Jiří. Jsem velmi rád, že jsem zde mezi vámi, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové dnešní zasedání pohlíží do budoucna. Jde tady teda, tedy o digitální vývoj a dopad na občany a jejich zdraví. Když se podíváme na své mobilní telefony, víme velmi dobře, že na nich máme nejrůznější aplikace. Tato se zaměřuje tedy na zdraví, něco, takového máte v kapsách. Určitě všichni máte vlastně v kapse své eh, vlastní zdraví. Digitální technologie se rozvíjí velmi rychle a přináší sebou obrovské příležitosti právě pro poskytování zdravotní péče v Evropě. Tohle je tedy opravdu slibné odvětví a je to velmi důležitá součást digitální revoluce digitální aplikace a digitální řešení se dostaly do našich každodenních životů. A právě v oblasti prevence, mm, zdravotní péče, duševního zdraví, Tyto aplikace se využívají stále více. Zdvojnásobily se od roku 2013 do roku 2015 jejich počty. Podle některých odhadů máme asi 165 tisíc hm, aplikací, které se zaměřují tedy na eh, zdraví a takzvanou wellness. Zaměřují se tedy eh, na životní styl, eh, výživu, diety, a tak dále. Ale eh, má, máme možnost využívat to také pro e, různé m, mm, zefektivnění konkrétní zdravotní péče a léčby. Tady jde například o monitorování zdravotního stavu. Takže takovéto aplikace opravdu zmocňují občany k tomu, aby třeba mohli snížit eh, spotřebu alkoholu a zvýšit fyzickou aktivitu, mohou monitorovat Mm, svůj životní styl a sledovat, zda se zlepšuje, zda vede k lepšímu. Také mohou využívat mobilizaci mm, a využívání dobrovolného poradenství. Například se to dělá v některých vysoce rizikových komunitách pro prevenci HIV nákazy. E, taky je to dobrý nástroj pro řízení rizik. Máme například aplikaci iCoach, která byla součástí Eh, kampaně EU. Eh, e eh, potom třeba jde o prevenci kouření či o pomoci zabránění kouření. Uživatele, asi 480 tisíc uživatelů této aplikace přestalo kouřit po užívání této aplikace po dobu asi tří měsíců. To je úžasné. Jiné aplikace zase připomínají lidem, aby nezapomněli vzít léky, a zase lékařům připomínají, aby se vyhýbali některým chybám. Teď je samozřejmě otázka, jaká je konkrétní kvalita a, e, a spolehlivost těchto aplikací. Někdy to vyvolává otázky, a e, právě protože lidé si třeba nejsou vědomi, jak si vybrat, vede to k tomu, že si třeba e, že nevyužívají dostatečně tyto aplikace. Potom samozřejmě e, existuje i možnost napojení těchto aplikací na konkrétní lékařská, lékařské údaje, na konkrétní anamnézu. Takže máme taky možnost propojit tu anamnézu a předpokládáme, že to ještě dál poroste. Komise chce řešit jakékoliv nedostatky zde jsou, takže my například předkládáme určité etické kodexy pro tyto mm, aplikace, které mm, usnadní developerům, aby mm, dostali například požadavkům v eh, ochraně údajů. Tato příprava už je v poslední fázi Teď nám vlastně jde také o konzultaci mm, orgánů v členských zemích na ochranu osobních údajů. E, také máme taková vodítka pro hodnocení kvality těchto um, aplikací. Tady v podstatě jde například o kritéria, jaké je, jako je platnost a e, e uplatnitelnost těchto aplikací. E, Eh, kromě toho nás také čeká budoucí evropský standard, standard kritérií pro vytváření eh, těchto zdravotních a wellness aplikací. Tady vlastně jde o důležitou práci na standardizaci. Také máme veřejnou konzultaci o bezpečnosti aplikací. Snažíme se tedy zjistit, jaká bezpečnostní rizika um, už třeba v minulosti nastala a kterým je tedy potřeba e, do budoucna zabránit. Snažíme se definovat potenciální budoucí kroky pro politiku Evropské unie. Člověcké členské státy tedy zvažují e, výsledky těchto různých e, aktivit v nejrůznějších pracovních skupinách, které se věnují mHealth a které už brzy předloží doporučení možné budoucí spolupráce. Kromě politických iniciativ má mHealth eh, také místo v eh, otázce evropského financování pro výzkum a inovace. Eh, tady vlastně v přípravě na další pracovní program Horizontu 2020 pro léta 2018 až 2020. Ještě bych něco řekl o rostoucím významu těchto nástrojů v našich systémech a výzvy, se kterými se potýkáme a co s tím komise dělá. Digitální technologie poskytují nástroje pro modernizaci těchto nástrojů a uspůsobí, uspůsobují se například eh, tomu, eh, eh, že obyvatelstvo stárne, stále více lidí trpí chronickými chorobami. Sdělení z roku 2014 o efektivní eh, a dostupném zdravotním systému a také výroční eh, výzkum růstu z roku 2015 ukazuje, jak e-health eh, může zlepšit poskytování péče aktualizovanými informačními kanály a poskytováním zacílené zdravotní péče, která má menší chybovost a také dochází k menším, menší míře hospitalizace. Víme, že implementace služeb e-health se napojuje tedy na místní a regionální úrovně, zatím je to tedy na malém rozsahu. V evropském a mezinárodním eh, rozsahu se to široce neuplatňuje. To bude asi tím, že zatím nemáme dostatečnou interoperabilitu eh, těchto mm, informačních a komunikačních technologií a různých řešení. Například eh, mm, lékařský předpis se nedá snadno mm, přenést přes hranice a také e, výměna elektronická e, a zejména přeshraniční e, o nějakých informací o pacientovi je také velmi nízká, což samozřejmě vede k omezení volného pohybu pacientů za lepší péčí. A samozřejmě také to znesnadňuje třeba poskytování naléhavé péče a podobně. V důsledku toho řada občanů nemá výhody z těchto inovací a strategie eh, digitálního trhu z roku 2015 žádá eh, o větší standardizaci a interoperabilitu evropských řešení. Tak, aby sektor zdraví eh, mohl využít potenciálu v taky digitálního růstu. Tady vlastně jde i o možnost zasílání elektronických lékařských předpisů přes hranice. To je vlastně součástí taky komunikačního balíčku, který jsme přijeli v roce 2016 na jaře. Komise pomáhá financovat infrastrukturu právě pro výměnu těchto lékařských předpisů přes hranice to bychom měli dokončit v, ve výhledu asi čtyř let. Zatím máme velké rozdíly mezi členskými státy, ale eh, komise hodlá předložit zprávu a pracujeme tedy na přístupu pacientů k jejich zdravotním údajům. Také ještě důrazním význam tzv. telemedicíny. Hm a e, různých, e, různého telemonitorování, jako je například e, European Reference Networks. Tohle to bude v podstatě znamenat úplně nový systém, který můžeme v Evropě využívat. Tyto sítě vytvoří rejstříky pacientů, budou tam samozřejmě údaje o nemocech a léčbách. Ještě tady mám takový obrázek. Tohle je Kobe v Japonsku. Tohle to je počítač Super K. To je opravdová infrastruktura, která ukazuje, že Japonsko má infrastrukturu pro ty big data. Jsou připraveni na budoucnost. Já mám takový sen, abychom i něco takového zažili na evropské úrovni, abychom umožnili Eh, hovořit o těchto věcech a my známe nejrůznější aktivity Airbus, Galileo. A teď musíme spojit síly a eh, postoupit ku předu, abychom opravdu podpořili vytváření takovéto infrastruktury. Tady takováto infrastruktura pomůže zpracovat obrovské údaje dat, obrovské objemy dat, které eh, se dají využít pro Eh, oblast zdraví. Například máme iniciativu Evropský cloud, která poskytne vlastně eh, skvělou infrastrukturu pro ukládání dat a jejich přenos s obrovskou konektivitou. Já si myslím, že musíme poskytovat takovou tu infrastrukturu i pro zdravotní údaje, tak abychom opravdu využili veškerý potenciál big data v této oblasti. Digitální nástroje mohou pomoci stávajícím strukturálním reformách zvýšit efektivitu a udržitelnost zdravotních systémů. Mohou pomoci občanům, aby zlepšili svůj zdravotní stav a také to umožní lidem, aby opravdu mohli využívat možnosti žít a pracovat tam, kde mm, potřebují a také tam hledat zdravotní služby. Komise udělá všechno pro to, aby podpořila tenhle ten mHealth, protože tady vlastně jde o otázku, jak přiblížit Evropu občanům. Jednak je to prostřednictvím takovýchto nástrojů, jako je mHealth. To je opravdu dobrý způsob, jak přiblížit občany, jak přiblížit Evropu občanům. Zejména když hovoříme o prevenci a takzvanému well-being. Děkuji. Pane komisaři, děkujeme mnohokrát za vaše velmi jasná slova a řekl bych za velice velkou ctižádost, kterou s vámi sdílíme. A jak tady zaznělo, občané to pochopí a tím se zlepší přístupnost díky e-healthu ke zdravotnictví. Mm, vaši spolupracovníci s námi zůstanou. Vy teď musíte odejít. Každopádně vám mnohokrát děkuji a přeji vám hodně úspěchu v této revoluční části digitální agendy Evropské unie. Dovolte, abych řekl ještě jednou. Víte, máme dobré projekty, opravdový příklad spolupráce všech členských států. A proto je na čase, abychom diskutovali o tom, jak ustanovit tak fantastickou strukturu eh, počítačovou, jakou eh, se podařilo Japonsku abychom mohli řídit zdraví našich občanů, abychom ukázali, že Evropa může být opravdu no, pionýrem v této oblasti. Děkuji mnohokrát. Thank you. Děkuji mnohokrát, vážení panelisté, za to, že jste se k nám připojili. Eh, a proto můžeme začít prvním kolem našeho zasedání, první sekcí, která se týká čelit výzvám, klíčovým výzvám v oblasti zdravotnictví. Máme tady vynikající řečníky a já rád dávám slovo prvnímu z nich, panu doktorovi Angelosovi Kasianosovi, který je výzkumníkem v, ACU, v, A, v UCL e Londýn eh, v oddělení pro aplikovaný zdravotní výzkum a který eh, má titul své přednášky Čelení výzvám od léčby chorobky předcházení. Děkuji mnohokrát, děkuji za to, že jste mě pozvali na toto tak významné slyšení. Mám připravené eh, slajdy. Eh, já vám tady představím perspektivu výzkumníka. Eh, jak už tady zaznělo, pracuji v oddělení aplikovaného zdravotního výzkumu a rád bych vás uvedl do tématu, jakým způsobem můžeme dostávat těmto evropským zásadním výzvám v oblasti zdravotnictví, tak abychom se pohnuli od léčby nemocí k jejich předcházení. Jsem si jist, že většina z vás si uvědomuje a zná tato čísla, která ukazují, že evropská populace roste. A to je vlastně ta hlavní výzva, eh, zejména do roku 2050. Toto stárnutí obyvatelstva před nás staví zcela zásadní výzvy. Eh, žijeme déle, ale to neznamená, že žijeme zdravěji. Eh, zdravý život je obvykle měřen kvalitními, eh, živo, kvalitními roky života. Máme tady eh, eh, další doprovodný efekt stárnutí, zvýšení počtu pacientů, kteří mají Alzheimerovou chorobu. 87 Eh, máme tady například onemocnění v souvislosti s kuřáctvím, eh, což stojí obrovské miliardové částky ročně. Eh, pokud víme, posledních 15 až 20 letech bychom mohli předcházet chronickým onemocněním. Jde o to, že se nám daří lépe definovat rizika, jako například konzumace alkoholu, konzumace, pardon, kouření, a nezdravé diety dokonce. Čili co potřebujeme, to je trvale udržitelný ev a efektivnější přístup ke zdraví. Podívejme se na očekávání délky života, která se prodloužila o 10 let v Evropské unii. A e, toto zavádění nových technologií e, vytváří, přináší sebou význam nadnárodní multilaterální spolupráce při vytváření zdravotních standardů. Co eh, můžeme vidět na tomto obrázku, říkáme tomu eh, hranice chronických onemocnění. Eh, když to srovnáme s Afrikou, kde většina, mm, eh, kdy hlavní důvod pro mortalitu jsou malárie nebo HIV, v Evropě hlavním problémem jsou chronické nemoci. A když hovoříme o chronických podmínkách, tak hovoříme především o takových onemocněních, jako je rakovina, vysoký tlak, diabetes, eh, mrtvice a podobně. Zhruba 80 nákladů na zdravotnictví stojí právě léčbu tato, těchto chorob, což je 700 miliard euro. Ale všechny tyto nemoci, které způsobují eh, tolik nákladů a eh, dlouhodobou léčbu, by mohlo být přesměrováno, kdybychom se zaměřili více na prevenci. V tom případě bychom potom nemuseli některé nemoci léčit vůbec. To znamená, prevence nemoci je kde musíme věnovat větší pozornost. Když hovoříme o prevenci, o předcházení, co máme na mysli, ehm, eh, diag- včasnější diagnostika, eh, objevování včas symptomů, screening obyvatelstva, a e, také máme celou řadu technik pro monitorování pacientů, například e, e, snížená konzumace alkoholu a například cvičení co jsem našel v literatuře jako nejužitečnější definice, je tato. To znamená, je to lékařské, je to, pardon, zdravotní Eh, veřejné zdraví by mělo být podporováno mobilními zařízeními proto, aby se nám podařil sběr dat personalizovaná medicína, může to být o poskytování informací zdravotní péče na základě lepší komunikace mezi doktorem a pacientem, může to pomoci eh, pacientům při používání různých technických nástrojů, může to být také o klinickém rozhodování, eh, protože mobilní mm, zařízení mohou pomoci těmto klinickým rozhodnutím na základě používání specifických aplikací věcí. Velmi důležité je také sebemonitorování pacientů. Abych vám vysvětlil, co to je před několika lety, když jsem pracoval v Cambridge, pracovali jsme ve výzkumu na aplikaci, kde pacient měl eh, si vyfotil pihu na svém těle a e, sledovat, zda se rozvíjí do melanomu, e, čili je, bylo to dobré při prevenci rakoviny. Před několika lety jsme měli také velice široký, široce založený výzkum v Evropě a co vidíte tady na slajdu je, že nejobvyklejší odpověď na tom, co očekávají pacienti od M eh, Health je hledají informace. To je tedy všechno, co už bylo předem popsáno, to znamená monitorování zdraví, chronické choroby, lepší komunikace s poskytovateli zdravotních služeb, eh, řízení komunikace a tak dále. Když tedy kombinujeme eh, vzrůstající výsledky výzkumu M-Health a identifikujeme priority, můžeme přijít celou řadou klíčových doporučení, které nalezneme v literatuře M. M-Health, musí být integrovaný do již stávajících e-health systémů napříč hranicemi. Měl by e, používat dostupné standardy pro bezpečnost pacientů a, měl by ta, a měla by, měl by tady být přístup všech účastníků, to znamená pacienti, veřejnost, lékaři, všichni by měli být zapojeni do vývoje těchto aplikací tak, aby byly přizpůsobeny potřebám. Je třeba také eh, propagovat a podporovat rovný přístup ke zdraví eh, Samozřejmě je třeba soustředit se nejenom na technologii, ale také na rovnost a je třeba, abychom to vše měli podložené důkazy. To je důležité i pro ty, kteří rozhodují na nejvyšší politické úrovni, aby došlo k dobrému rozhodování pro používání těchto aplikací, co se týče právního rámce. A, e, také jsem zjistil, že celá řada aplikací musí být založena skutečně na ověřené medicíně. Eh, málo z nich je dosud hodnoceno a na to se musíme soustředit. Co máme na mysli, když říkáme hodnotící systém nebo aplikace, nebo ať už to nazveme jakoliv, znamená to hodnocení dvou až tří významných věcí. Validita, tedy platnost Eh, je to, dos, může to dosáhnout toho, o co se snaží, potom eh, dostupnost v různých eh, kontextech a efektivita. Jak efektivní je to či ono je tady obrovský potenciál pro zlepšení zdravotní péče, zejména pro zlepšení situace eh, s chronickými chorobami. Může to zlepšit eh, zdraví pacientů, může to zvýšit možnost včasné diagnostiky, ale především vysoká kvalita lékařských textu, testů, promiňte, klinických testů. Potřebujeme celou řadu pacientů proto, abychom měli bezpečnější eh, výsledky výzkumu. Toto je jenom jeden příklad modelu, který se používá eh, pro dodávání důkazů eh, v této oblasti. To je jenom jeden příklad toho, abych vám ukázal, jak mnoho času a jak mnoho peněz se musí vynaložit proto, abychom dospěli k jistým, skutečně jistým závěrům, protože tyto aplikace budou opravdu fungovat. Vysoce kvalitní klinické testy eh, a velmi důležité je samozřejmě provést analýzu nákladů protože se snažíme samozřejmě o snížení nákladů v oblasti zdravotnictví. A potřebujeme dodržovat všechny tyto standardy. Neznamená to, že by nebyly e, pouze užitečné, to nechci říct, ale říkám, že bychom se měli více soustředit na to, abychom rozvíjeli skutečně platné systémy, které budou fungovat. A toto je můj poslední snímek Kdybych vám tady měl shrnout čtyři poselství pro tuto prezentaci. Jedna věc je spolu vytváření strategií eh, společně s pacienty, veřejnosti a odborníky. Eh, dělali jsme výzkum a víme, že tady je eh, potenciál celé řady oblastí, která může pokryt naše potřeby. Potřebujeme, jak už jsem řekl, vědecké podložení, vědecké důkazy a samozřejmě potřebujeme vysoce kvalitní výzkum. A abychom mohli zabezpečit tento vysoce kvalitní výzkum, musíme mít lepší přístup k fondům, větší eh, množství finančních prostředků. A je tady eh, pozornost na e-zdraví a mHealth, a to je velice pozitivní, a mHealth by mělo minimalizovat nerovnosti v oblasti zdraví, čili je třeba zaměřit se také na to, jak dosáhnout jednotlivých skupin obyvatelstva a Musíme se také zaměřit na pacienty, kteří nemají finanční možnosti eh, nebo Eh, jsou to třeba starší občané, i pro ně musíme zabezpečit rovnost eh, v léčbě a v přístupu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane Kasianosi, za vaši prezentaci. Zejména mě potěšila vaše klíčová sdělení. Zdůraznil bych eh, to čtvrté, tedy že mHealth má minimalizovat nerovnost. Nás je tady 751 zvolených zástupců 500 milionů evropských občanů. Jim se nelíbí nerovnost. Oni nechtějí být eh, trestáni za to, že nejsou zrovna na správném konci Evropy. Třeba. A my si samozřejmě uvědomujeme, že zde je velká nerovnost, velké rozdíly a jsem si jist, že prostřednictvím digitálního přístupu můžeme alespoň omezit tuto nerovnost, pakliže budeme používat, budeme využívat nové příležitosti tím nejlepším možným způsobem. A teď je mi velkou radostí přivítat našeho druhého řečníka, pana Borkovského, eh, šéfa pro digitální medicínu ve skupině Adamet. Máte slovo pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové, já jsem Mariusz Porkovský a jsem tady za Adamet Group. Bych vám představil inovativní metodu koordinovaného zdravotnictví. Za prvé mi dovolte vás upozornit na tři fakta. Za prvé, jak už řekl předřečník, Demografické změny budou znamenat drasticky vyšší výdaje na zdravotní systémy, a to už ve velmi blízké budoucnosti. Za druhé, velice relevantní fakt, je, že jsme společností stále globálně digitalizovanější. A za třetí, stávající systémy zdravotnictví jsou fragmentované. Pacient má přístup vždy pouze k parciálním řešením. Zaznělo to tady před několika minutami. Budoucnost si žádá nová řešení, tím jsme si jisti a pokud eh, si pro, sečteme zdravotnictví a moderní terapie, musíme se ptát, zda jsme na to připraveni. Ano, jsme na to připraveni. Pouze podle testů P2TVC si 60% občanů východní Evropy myslí, že jsou připraveni na telemedicínu. Existují nějaké důkazy o, o účinnosti telemedicíny? Ano, nejkomplexnější studie o telemedicíně je studie Whole System Demonstrator ze Spojeného království. Na této studii vidíme, že Relativní riziko hospitalizace se snižuje o 13% a relativní riziko umrtí klesá velice výrazně až o 41%. Pak je ještě jedna studie z Polska. Eh, a toto je, myslím, první příležitost, kde tu studii mohu oznámit. Eh, je to studie profesora Marka Křesťanka. Je to studie na více než dvoustech pacientech s paranoidní schizofrenií. Byla to studie, která probíhala po 12 měsíců a veškeré analyzované klinické parametry se během té studie zlepšily, takže Takže nová řešení budou do budoucna zapotřebí. Je potřeba medicínu koordinovat a k této koordinované medicíně přidat ještě telemedicínu. Máme proto nějaká řešení? Dámy a pánové, ano máme. Jmenuje se to Medivio, první certifikovaná telemedicínská klinika. Není to jenom další bazmek, který je na trhu. Je to certifikované zdravotní, je to certifikovaný zdravotnický produkt, je to produkt, který pomáhá léčit pacienty, nám jako lékařům, a tento produkt má několik specifických funkcí. První funkce, kterou chci zmínit, jsou takzvané tele konzultace. Jak říkám, není to jenom nějaký bazmek, není to něco jako videokamera s displejem, ne. Medivio je certifikovaná lékařská klinika, má certifikaci třídy 2A a lékaři si mohou být jisti, že mohou eh, diagnostikovat, léčit a eh, vyšetřovat pacienty velice bezpečným způsobem. Druhá důležitá funkce, která je velice důležitá, a to je sběr eh, jaksi lékařských záznamů. Pacient má pak přístup k této své anamnéze, kdykoliv chce a tato data pak může sdílet s dalšími lékaři, a to s různými specializovanými lékaři, kteří mohou pak informace o pacientech zobrazovat bez ohledu na to, v jaké zemi se kdo nachází. Eh, samozřejmě můžeme sbírat data z mobilních aplikací, to jsou většinou jenom taková udělátka, která se nám strašně líbí, spousta lidí je používá. Takže z toho můžeme také sbírat data, ale abych to schrnul, Medivio eh, zlepšuje efektivitu terapie. Nechci vám eh, vyjmenovávat všechny výhody. Dovolte mi schrnout výhody pro pacienta, pro lékaře a pro eh, zdravotnický systém. Pacient má eh, snadný přístup k lékaři prostřednictvím telekonzultací. Pro lékaře je nejdůležitější, že se zlepšuje efektivita léčby a hlavní přínos pro zdravotnické systémy je protože Medivio, když se stane součástí zdravotnického systému, tak znamená efektivnější léčbu. A to je samozřejmě pak propojeno s výdají ve zdravotnickém systému. Je to jediný zdroj pro epidemiologická a statistická data, jde o monitorování, eh, terapie pomocí léčiv, centrální rejstřík eh, anamnéz, implementace aplikací e-předpis, e-omluvenka a e-doporučení jinému lékaři a zavedení telekonzultací a případových telekonferencí. To jsou přesně ty přínosy, o kterých mluvil pan komisař před chvílí. Jak to je s bezpečností tohoto systému? Máme velké problémy s, lékařskými daty. Já vás mohu ujistit, že toto je naprosto bezpečné jak říkal předřečník, je velice důležité mít i zabezpečené systémy a Medivio je plně zabezpečený systém, máme příslušné certifikáty, jednak ISO a poté certifikováno jako zdravotnický prostředek třídy 2A. Já doufám, že Medivio bude součástí eh, integrované evropské telemedicínské platformy, kde pacient skutečně bude ve středu zájmu. Tento produkt eh, byl eh, vyvinut za spolupráce Adamedu, což je inovační lídr farmaceutického průmyslu v Polsku, s společností Silver Media, což je lídr v tvorbě eh, počítačových softwarových nástrojů pro zpravování lékařských procesů. Děkuji. Thank you very much. Eh. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. Asi nejsem sám, eh, kdo byl informován o nějakých nových aspektech celé této záležitosti. Je to velice přesvědčivé, to, co jste říkal. Teď můžeme dát slovo na tři minuty DG Sante, aby představili eh, perspektivu pacientů. Pan Tarpany Piha, šéf oddělení pro přeshraniční zdravotnictví a e-health případně ostatní kolegové z daného ředitelství. Máte tři minuty. Děkuji vám, já jsem Tapany Piha, šéf oddělení pro přeshraniční zdravotnictví a e-health. Ehm, proč tato dvě témata dohromady, se možná ptáte? Když přemýšlíme o přeshraničním zdravotnictví, které je založeno na směrnici na právech pacientů v přeshraniční péči, to bude realita, jakmile budeme mít více telemedicínských aplikací. Dovedete si asi představit, že celá řada pacientů cestuje přes hranice za péčí, ale pokud si můžete zajistit telemedicínskou konzultaci napříč hranicemi, tím se situace mění a myslím, že to zdůrazňuje, jak lze práva pacientů posílit prostřednictvím elektronických aplikací. Je to tak, že mHealth a související aplikace dávají pacientům nové možnosti, protože pak doslova do písmene držíte své zdraví ve svých rukou. A myslím si, že až budou implementovány metody e-health a mHealth do našeho zdravotnictví, na širší bázi, pak budou mít pacienti možnost uplatňovat svá práva co do přístupu k péči zcela novým způsobem. Ty průkopnické země, které jsou zejména na severu, jasně ukázaly, že to nejsou pouze mladí pacienti, kdo, má, kdo požívá největších výhod z těchto aplikací. Jsou to ve finále starší pacienti, kteří obvykle potřebují více péče. Například jsme viděli demonstrace o, o tom, jak třeba fyzioterapie může být poskytována prostřednictvím telemedicínských mechanismů, jinými slovy přes internet. Viděli jsme, že starší pacienti mohou využívat tyto aplikace, eh, které například eh, pomáhají lépe dodržovat léčbu. Na závěr mi dovolte říci, že DG Sante pracuje velice úzce se svazy pacientů a proběhne velká konference na oslavu přes, e, směrnice o přeshraniční zdravotní péči e, na konci října, kde demonstrujeme konkrétní výhody těchto nových aplikací mHealth a vzdáleného přístupu e, a přínosy, které pacientům přinesou. Děkuji vám. Vy byste byl velice dobrý europoslanec. E, vy jste se přesně trefil do alokovaného času. Tak, teď se dostáváme k velice důležité části naší konference, jinými slovy otázky a odpovědi, možnost zachytit předsedovo oko pro naše poslance. Vítám zde pana Kohlíčka, pana Silikiotise a paní Kalas a paní Věrning. Takže kdo si chce vzít slovo, má teď příležitost, máme na to 10 minut pan Kohlíček. Dankjewel, voorzitter. Eh, dank u aan de sprekers voor de interessante uiteenzetting. Ik heb een vraag. Děkuji mnohokrát, děkuji všem řečníkům za eh, tyto velice eh, významné příspěvky. Mám otázku. Pan Kohlíček neprotestuje, já jsem ale udělal slovo jemu. Ale to nevadí. Exciting position. So, madam, continue. Paní kolegyně, pokračujte. Děkuji. Já jsem si myslela, že slyším svoje jméno, a už jsem byla překvapená. Eh, já jsem se chtěla zeptat na následující věc. Eh, velice často čtu a slýchám, že M. Health potřebujeme pardon, že MHS nemůže fungovat kvůli nedostatečné interoperabilitě, kterou potřebujeme na výměnu údajů a příliš málo se hovoří o semantické interoperabilitě. Co budeme dělat s tou rozmanitostí jazyku, které používají i na každou patologii jiný výraz? To znamená, že všechny medicínské výrazy a označení by se musela přeložit. Jak je možné to rychle a efektivně vyřešit? Děkuji a teď tady pan Kohlíček. Protože jsem z lékařské rodiny, tak o tom trošičku něco vím. Tatínek byl 50 let, měl pět atestací, sestřička je doktorka, šest spolužáků lékaři. Takže za prvé, společnou řečí všech lékařů je latina. Pokud se latina skutečně je schopná sjednotit na termínech, není žádný problém. Za druhé, v Čechách jsme zkoušeli zavést elektronickou zdravotní knížku. Pokud by se sjednotil jednoduchým způsobem způsob ukládání dat do takové knížky, pak každý pacient může mít svoji elektronickou knížku, která bude s ním cestovat. A problém je bez velkých problémů vyřešen. Pokud neumíme v latině sjednotit termíny, použijeme angličtinu, která ale je velmi flexibilní a každý termín má 20 eh, možných výkladů. Takže tam bych eh, doporučoval jiný jazyk, například přesnou a exaktní Němčinu. A jinak ještě jednou, základem výměny dat je společný protokol, tak jako veškeré, ve veškeré informatice, jasné výrazy, to znamená, musím přesně definovat, co co znamená, ať už je to v latině nebo v jiném jazyce. A za třetí, když už se na tom shodneme, pojďme do toho tak, aby každý měl svoji dokumentaci k dispozici u sebe, protože velký server je snadno napadnutelný, kdežto distribuovaná data u každého individuálního pacienta v jednotném protokolu jsou velmi těžko zničitelná. A zejména starší pacienti a chronicky nemocní potřebují, když cestují, mít někoho, kdo jim pomůže na místě. Děkuji. Thank you very much. We have four... Děkuji. Máme ještě čtyři minuty. Zástupci občanské společnosti. A přece jenom, prosím. Uh, thank you. Děkuji mnohokrát, díky za prezentace. Já jsem si říkala, tady to všechno se dotýká více či méně dat. To mohou být big data, jak se o tom tady mluvilo. A velice často, když tady diskutujeme, tak eh, Jedna obvyklá námitka, která se objevuje, je, že eh, lidé se bojí, že jejich data někdo zneužije. A říká se, že zdravotnická data jsou to nejcitlivější, co máme, ale jsou to konec konců také ta data, která lidem mohou pomoci nejvíc. Takže má otázka, jak tento střed můžeme překonat, tedy že pacienti budou vědět, že se to používá k dobru, že třeba díky jejich datům se pomůže někomu jinému. Jak překonat to, že lidé nebudou ochotni eh, svá data dát k dispozici tomu hromadnému zpracovávání. Děkuji. Někdo z panelistů bude chtít zareagovat? No děkuji. Eh, ano, to je téma, eh, kterému čelíme v jakémkoliv druhu výzkumu, jak spravovat data. nejde pouze o big data. Eh, jasnou odpověď nemám, ale řekl bych, eh, chceme-li tento problém překonat, řekl bych, že často eh, musíme pacientům nalít, řekněme, čistého vína, říci jim, kde se data budou ukládat a kdo k ním bude přistupovat. Tak třeba když děláme nějakou studii, musíme projít takový etický protokol, takže takovéto protokoly jsou velice důležité. Kdo bude používat data, kdo k ním bude mít přístup, jak budou ta data rozesílána. E, z našich zkušeností, pakliže toto je od začátku jasné e, pacientům nebo lidem, od kterých ta data získáváte, pak je větší šance, že budou souhlasit ti lidé s tím, že se ta data budou takto využívat. Ale souhlasím, není to jednoduchá problematika, je to komplexní problematika. Souvisí to, myslím, s tím, že se regulace v jednotlivých státech liší, každá země má svůj specifický přístup k ukládání dát, k užívání dát, ale myslím si, že existují způsoby, jak to překonat, eh, zejména když si jasně definujeme, co a jak chceme dělat. Eh, z praktického hlediska my jako vývojáři a producenti našeho produktu. Jsme zcela otevření vůči pacientům, jsme transparentní, ta data jsou plně zabezpečená na fyzických serverech. My nepoužíváme žádná cloudová řešení nebo něco takového. A informujeme pacienty o tom, že ta data jsou anonymizována a že je možné, že ta data budou použita v určitých eh, zdravotnických programech třeba u některých poskytovatelů péče, pomocí čehož můžeme mapovat potřeby pacientů, takže můžeme populaci pomáhat i jaksi z dlouhodobějšího hlediska. Ale nejdůležitější je být transparentní a jasně ukázat, jakým způsobem ta data pak budou zpracovávána. Děkuji vám za velice jasné odpovědi a teď je mou povinností předat předsednictví kolegovi Michailu Bonimu, který bude předsedat dalšímu panelu. Takže prosím. It's your turn. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Druhá, druhý panel se týká překonávání bariér v implementaci mHealth. Tady vlastně tady jsme hovořili o ochraně údajů, o interoperabilitě a já bych na ní eh, nyní rád vyzval pana Avixa z Estonského ministerstva eh, sociálních záležitostí, který je tam eh, zodpovědný za i služby a inovace. A druhým řečníkem bude potom Mikele Pastore, který předsedá skupině Digital Europe. Eh, má, respektive předsedá v Digital Europe skupině, eh, která se věnuje elektronickému zdravotnictví. No, co se týče implementace, tak existuje asi 54 různých možností pro členské státy implementovat nějaké, nějaká řešení. Takže existují obavy, že i v oblasti zdravotnictví potřebujeme mnohem větší harmonizaci a obáváme se, že některé země si zvolí jinou cestu než eh, ostatní země. A mm, proto vlastně se tomu věnujeme i zde v Evropském parlamentu a chceme spolupracovat s vnitrostátními parlamenty, aby přesvědčili kolegy eh, v jednotlivých eh, hlavních městech, aby nalezli společná řešení v průběhu roku 2017. Určitě k tomu přispěje i dnešní zasedání. A já tedy eh, nyní předám slovo panu Avixovi, který bude hovořit o ochraně údajů, vlastnictví a přenositelnosti. Jsou dnešní pravidla a nařízení odpovídající a také bude hovořit o etickém kodexu pro aplikace mHealth. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je mi potěšením být dnes zde. Název eh, mého vystoupení je velmi dlouhý, ale eh, to, co zde chci říci, eh, se dá říci velmi stručně. Ano, potřebujeme eh, pravidla, ale zatím není jisté, zda jsou opravdu odpovídající. Musíme si nejprve totiž odpovědět na otázku, jaký je ten záměr, kterému mají odpovídat. Mm, máme Tedy zdravotnické systémy, kde se zaměřujeme na nemocnice, chytré lidi, spoustu technologií a tedy doufáme, že vlastně občan z toho ve finále bude mít užitek. Nový eh, systém poskytování zdravotní systém eh, eh, péče by měl vypadat úplně jinak, tedy pacient by zůstal doma, péče by přišla k němu domů a existovala by mnoha velká řada nějakých podpůrných služeb, které by měly využívat právě ty údaje o pacientovi. Také víme, že potřebujeme podklady, důkazy a hledáme tedy také eh, analýzu eh, nákladů a výhod. Eh, hovoří se také často o personalizaci. Co to znamená? Znamená to, že ve srovnání s řízením ze zhora dolů, kdy ty zdravotnické systémy pouze eh, distribuují jednotky zdravotní péče jednotlivcům. Místo toho se po, tedy pohledneme na toho jednotlivce a snažíme se mu ušít na míru eh, konkrétní řešení, konkrétní péči. A to by mělo být efektivnější než ten starý systém. Slyšeli jsme také o tom, že inovace už máme, už máme k dispozici. Jedna z předchozích prezentací už se tomu věnovala. A mimo to komise také financuje celou řadu inovativních a výzkumných projektů. Stejně tak to dělají i členské země a my bychom je měli využívat, tyto projekty. To je tedy ten záměr. Ono to ale nezačalo zde. Možná jste eh, četli zprávu, která byla zveřejněna před eh, čtyřmi a půl lety. Zase to bylo zadáno Evropskou komisí. Předsedal tomu eh, náš bývalý eh, prezident Estonska a zadání tedy bylo, jak dosáhnout eh, péče, která, kterou by si pacienti mohli dovolit, která by byla méně intruzivní a byla by personalizovanější, to znamená více šitá na míru. Závěry jsou jasné. Zdraví je velmi osobní záležitostí a pokud chceme pomoci lidem v jejich e, zdraví, e, oni potřebují mít k dispozici své údaje. Takže potřebujeme údaje, ale také spolupráci s profesionály ze zdravotnické sféry, ale také i s jinými profesionály, kteří nutně nemusí být pouze lékaři a sestry. Za druhé, hodně těch údajů e, necestuje volně mezi jednotlivými nemocnicemi, institucemi a podobně. To musíme změnit. Údaje, e, které jsou potřebné, musí proudit mezi zdravotnickými institucemi, ale také mezi členskými zeměmi. Tady jde o přeshraniční poskytování péče. Za třetí, služba, integrace, integrovaná služba, která eh, se liší od té pyramidy, kde máme tedy nahoře ty nemocnice. Eh, tady předpokládáme situaci, kdy pacient je sám aktivní, kdy tedy má ten svůj mobilní telefon s eh, příslušnou aplikací a má přístup k, ke svým údajům, které potřebuje tedy součástí toho integrovaného systému. Za čtvrté, revoluce ve zdraví. Komisař to říkal, nastal ten čas, technologie k dispozici máme. Děje se to i jinde na světě, takže právě teď nastala chvíle, abychom to dělali i my. Technologie nesmí Eh, prohlubovat propast mezi těmi, které k ně mají přístup a ti, kteří eh, přístup nemají. Takže naopak tyhle ty technologie musí tu propast uzavírat. Eh, prosím, zabraňme jakési digitální propasti, aby se rozevírala. Naopak pomozme společnostmi, společnosti, pomozme hlavně znevýhodněným skupinám. Jaká byla závěrečná zpráva? Nebudu se věnovat eh, vyloženě té technické části, ale eh, máme tedy eh, různá zdravotnická zařízení a zákon, který se jim věnuje. Potom ale máme mm, věci, které do toho nespadají, jako jsou právě ty aplikace pro well-being a zdraví. To možná spadá eh, pod eh, směrnice o eh, všeobecné bezpečnosti produktů nebo možná do směrnice o zodpovědnosti za nekvalitní produkty. Ale jak říkám, je tady hodně věcí, které nevíme, které se učíme teprve v praxi. Ale jednu věc víme, a sice, Existují zákony o soukromí a ochraně osobních údajů. Máme směrnici o ochraně osobních údajů. Vy jste se jí také zabývali zde na Evropském parlamentu. Máme eh, nařízení o všeobecné ochraně údajů, byla, která, které bylo schváleno teprve nedávno. Je tedy velmi důležité, abychom nyní eh, pracovali na jejich implementaci. Já jsem z Estonska, takže mm, eh, vám popíšu svoji zkušenost. Když se obrátím na odborníky v téhle oblasti, ptám se jich, jakou máme situaci. Eh, oni říkají, my jsme měli velmi dobrý zákon o ochraně osobních údajů, ten zákon byl dlouhý 13 stránek, mohli jsme udělat celou řadu praktických kroků na ochranu eh, osobních údajů občanů. Dnes máme asi 300 stran textu, takže je to mnohem těžší, ale uděláme maximum pro to, aby nám to nezabránilo v tom, že budeme implementovat e-health v budoucnosti. A potom máme také směrnici o elektronickém soukromí. Eh, to se týká tedy eh, údajů, které jsou na nějakém zařízení eh, jednotlivce v Evropské unii. Takže tady samozřejmě hovoříme také o právech spotřebitelů a směrnice, které se toho týkají. Takže právní rámec existuje v členských zemích. Já předsedám pod skupině pro mHealth v naší zemi a Informace, které máme k dispozici, říkají, že cíle a ambice odpovídají těm záměrům, o kterých jsem hovořil. Tady vlastně jde tedy samozřejmě o eh, zlepšení vlastně celkového eh, trhu pro eh, poskytování zdravotní péče, celkové úspory, také zvýšená mobilita služeb a pacientů a tak dále. Co je důležité? Otázka mm, autentikace a e, autorizace. To znamená, jak se prokážu, e, že jsem tím, e, za koho se vydávám. My v Estonsku třeba máme jednotnou digitální identitu, ale není tomu tak ve všech členských zemích. Certifikace řešení mHealth, to je zase něco, s čím už začala řada členských zemí. Tyto aktivity koordinujeme tak, abychom neměli 27 různých certifikačních systémů, ale pouze jeden v ideálním případě. A poslední věc je potřeba vzdělávat eh, zdravotnický eh, personál protože svět se, se, svět se mění právě v otázkách digitalizace. Takže co právě probíhá na úrovni Evropské unie? Pracuje se na etickém kodexu pro um, zachování soukromí eh, v, v případě těchto aktivit um, aplikací pro poskytování zdravotní péče a my předpokládáme, že to opravdu dokončíme už tento rok a že příští rok společnosti už se tímto etickým kodexem budou řídit. Závěry jsou takové, že občané eh, by měli opravdu rozhodovat o společnosti, takže bychom se vždycky měli poučit ze zkušenosti eh, služeb, které přináší přidanou hodnotu a měli bychom naslouchat občanům, zda chtějí takovéto služby. Eh, zazněla tady otázka o tom, zda lidé se nebojí, že tyto údaje se používají. Ale já vám mohu říct, že v Estonsku 85 respondentů, kterých se na to zeptali, řekli, že tyto údaje by mohly být využity pro výzkumné účely, pokud by to bylo anonymní. Podobná čísla máme i z jiných zemích. Potom ta digitální propast, té musíme zabránit, autentikace a autorizace, to je obrovsky důležité. Eh, jinak eh, Inovace prostě eh, se pojí s konkrétními kroky, musíme eh, přistoupit k akci. A jinak právní frámec nemůžeme jenom tak transponovat z jedné země do druhé. My třeba v Estonsku máme zákon, který je skvělý pro technologii a model zprávy a řízení, který máme nastaven, ale v některých zemích právní rámec může být jiný, mohou využívat eh, třeba jiné technologie pro poskytování stejných výsledků. Takže pokud máme jasný záměr, potom eh, naplní, potom jej naplníme kombinací zákona a také eh, přístupu k tomuto zákonu a taky technologií. A jinak, jak říkal Einstein, měli bychom eh, to opravdu učinit co nej, nejjednodušším, ale, nebo měli bychom to zjednodušovat, ale nemělo by to být zase Eh, jednoduché. A musíme být schopni se přizpůsobit, protože věci se mění, technologie se mění, chování se mění a my se tedy musíme přizpůsobit. A to znamená, že musíme potom přizpůsobit ten samotný rámec. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Myslím si, že je nesmírně významné, tak jak jste to vyjádřil na závěr vaší prezentace že když uvažujeme o tom, jaké podmínky potřebujeme, musíme se soustředit nejenom na právní rámec, ale potřebujeme také vzít v potaz, jak připojit technologii a aktivity občanů k tomuto právnímu rámci. A já si myslím, že v Estonsku je to daleko snadnější, protože Estonsko eh, se vydalo svou vlastní cestou k digitálnímu světu a je nejpokročilejší zemí v Evropské unii v tomto ohledu. A řekl bych, že Chce-li Evropa být digitální, eh, tak příklad, tak by, se, tak by Evropa se měla stát Estonskem. Eh, to je skutečně výborný referenční bod pro naši diskuzi, eh, co se týče poučení z toho, co je možné a jaká pravidla potřebujeme pro to, abychom pokročili v této oblasti. A také žít v daleko digitálně pokročilejších společnostech, eh, protože do budoucna budeme potřebovat daleko více takových digitálních, eh, budeme potřebovat takovou společnost, která bude daleko pokročilá v oblasti digitálních možností a digitálních technologií pro eh, přístup ke všem příležitostem. A teď bych rád dal slovo k Michaelovi Pastore, který vede skupinu Digital Europe z health a on bude hovořit o spolehlivosti a interoperabilitě eh, řešení v MHS. Děkuji vám. Eh, dovolte, vážené dámy a pánové, abych začala s digitální Evropou. Digitální Evropa je hlasem pro digitální průmysl v Evropě reprezentujeme 37 jednotlivých národních organizací a 71, 71 členů. Eh, od počátku jsme sledovali také práce, které předkládá Evropská komise v oblasti MLS a IHS z pohledu spotřebitelů. Během konzultací, když se vypracovávala zelená kniha v roce 2014, která se jmenovala, zabývala mobilním zdravím, měli bychom mít spolehlivá data spolehlivost ve eh, data, která byla nazbírána pro mobilní aplikace a později eh, rád se budu zaobírat eventuálními otázkami k tomu etickému kodu, který jsme vypracovali a který byl schválen celou řadu členů, což je mm, informace, která nám dodává odvahu. Co se týče spolehlivosti interoperability a hlavních směrů, o kterých se zmínila komise, tato práce započala v červenci minulého roku. Komise předložila svou myšlenku hlavních směrů pro spolehlivost údajů, které by měly existovat v digitální podobě. Takže komise zahájila tyto práce tím, že nastartovala celý mechanismus pro vytváření těchto hlavních směrů mm, a v březnu vytvořila komise skupinu aktérů, kteří se zaobírali touto otázkou. Tato skupina je složena ze zástupců průmyslových asociací obč- zástupci z občanské společnosti, asociace, združení pacientů, združení lékařů a také zástupců národní administrativy. Proč? Protože na národní úrovni už si uvědomují nezbytnost eh, této praxe a toho přístupu eh, k digitálním údajům, které musí být dostupné eh, napříč celou Evropou. Eh, není tady ještě povinnost této oblasti. My jsme tedy v březnu <laughs> zahájili tyto aktivity a způsob, jakým jsme se zorganizovali, byli, vytvořili jsme tři různé skupiny. Jedna skupina se zaobírala působností hlavních směrů, druhá se zaobírala cílovou skupinou, čili pacienty, developery a tak dále. A třetí se zaměřila na metodologii, to znamená, jakým způsobem by tyto hlavní směry měly být vytvářeny. Co se týče naší perspektivy, perspektivy Digital Europe, eh, bychom se měli zaměřit v hlavních směrech na dva hlavní aspekty. Za prvé, užitek eh, veřejných orga, orgánů, přínos veřejným orgánů právě při využívání aplikací mHealth a praktičtější ještě sloužit jako vodítko pro vytváření dalších a vlastních aplikací za um, zohlednění nejlepších postupů tak aby tato data byla opravdu spolehlivá. Nebudu tady zdůrazňovat, že samozřejmě jsme měli také určité kontroverzní body v našich skupinách. Proč? Začali jsme diskutovat o rozšiřování působnosti těchto hlavních směrů k hodnocení, k řízení rizik z našeho pohledu je nezbytné vysvětlit rozdíl mezi tím, co je conformity assessment, čili hodnocení souladu se eh, s již stávajícím právním rámcem a také validita a spolehlivost těchto dat. Proto nemáme jasný právní rámec, ale víme přesně, co by tyto hlavní směry měly obsahovat. Velice často, co se stává, eh, e- co se týče etického kodexu, máme tady celou řadu mobilních aplikací, a někdy také rozdíl v definici toho, co je mobilní zařízení a co ne. Nejenom komise, ale průmysl samotný, občanská společnost se snaží objasnit tuto větší část definice mobilních zařízení. Když jsme se snažili zavést systém hodnocení a řízení rizik u mobilních zařízení, která nespadají přesně do zdravotního kontextu, máme tady další riziko eh, v oblasti těch, kteří vyvíjejí nové aplikace, protože tady máme velké eh, společnosti, které mají právní kompetenci či moc zaobírat se tím, ale máme tady zase jiné, kteří to dělat nemohou. Je třeba tedy najít možnost, jak jim umožnit, jim umožnit přístup a kompetence v této oblasti. Já bych se teď chtěla zaobírat některými koncepcemi. Za prvé, domníváme se, že hlavní směry by měly i nadále zůstávat soustředěny na proveditelnosti a měly by sloužit jako doplněk již stávající legislativy, čili směrnice o zdravotních zařízeních a hlavní směru například body 2, 6 týkající se softwaru. Co do rizik, když se podíváme na hlavní směr a na tu část e, řízení rizik, e, už tady existuje práce, která byla vykonána například na regionální úrovni. Jedna pozoruhodná je ta, kterou jsme našli v Andaluzii. I ve Spojeném království nalezneme příklady pro eh, hlavní směry hodnocení kvality v, FM Health, ale měli bychom se soustředit na doplňování již stávající legislativy na evropské úrovni. Takže opět směrnice o zdravotních zařízení a s ní související hlavní směry. Protože kdybychom se tady snažili nějakým způsobem přehánět, přecertifikovávat, stížili bychom práci těch, kteří rozvíjejí jednotlivé aplikace. Možná, že bych tady skončila. Samozřejmě velice rád odpovím na všechny vaše otázky, tak abychom měli spíše interaktivní způsob. Děkuji. Děkujeme. Já si vzpomínám, že na začátku tohoto volebního období na podzim roku 2014 jsme zahájili diskuse na téma mHealth a objevily se otázky. Eh, tam šlo o potřebu regulace. A myslím si, že jsme se vyhnuli situaci, kdybychom vycházeli z velice silné regulace, takže šlo spíš o to vytvořit dobré pozadí pro nějaký kodex chování, abychom měli takzvané soft law, Tedy mít pravidla, ale ne nějakou příliš silnou regulaci, protože musíme si ošahat tu situaci, uvidět, jak začne fungovat. A Michael was jeden z těch, kdo se eh, rozhodli uspořádat setkání všech zúčastněných stran u tohoto kodexu chování za spolupráce s komisí. A to bylo, myslím, skvělé. No ale teď je potřeba pokládat nové otázky. Jak jste řekl, Rád bych eh, se zeptal komise, eh, zda chce vystoupit, nějak to okomentovat, zejména paní kolegyni z DG Trump, protože je jednou z lidí z komise, která chápe všechny ty aspekty těchto problémů a myslím si, že je velice důležité mít eh, zajištěnou spolupráci komise, pokud to komise chápe, takže prosím, Terry, máte slovo. Děkuji. Děkuji za milý úvod. Já dodám jen pár drobností, protože v těchto dvou panelech toho zasnělo hodně. V první řadě já jsem eh, bych chtěla odkázat na zprávu e-Health Task Force a těch pět pák na změnu a eh, dodala bych jenom jedno z pěti doporučení, která se tam objevují. A tam jde o eh, gramotnost v oblasti digitálního zdravotnictví. Společně s digitálními dovednostmi občanů a lékařů a digitální gramotností vzniká takový motor, který pak může popohnat celou tuto věc dál. Ruku v ruce s tím bych ráda také zdůraznila důležitost zvyšování povědomí jak občanů, tak lékařů, co se týká výhod těchto systémů. To je jeden z předpokladů všech projektů v Horizontu 2020. Význam rozšíření těchto znalostí a jejich plného využití v rámci těchto projektů. To hraje velice důležitou roli. Za třetí bych ráda zmínila, že na naší straně prostřednictvím programu Horizon 2020 se také snažíme dostat věci na poněkud vyšší úroveň v rámci spolupráce s VHO a s Mezinárodní telekomunikační unii, eh, se kterými v příštích měsících podepíšeme tu zastřešující dohodu pro EU e mHealth Hub, to znamená uzel mHealth v Evropě, kde se budou sbírat lékařské údaje za účelem výzkumu, ale za druhé také podpoříme členské státy v rámci implementace strategií pro mHealth. No a e, jako poslední bych chtěla zmínit, jak říkal pan Bony, existují nové technologie, nové věci, které vyvstávají z tohoto vývoje, vyvstávají z této diskuse mHealth aktuálně je součástí našeho akčního plánu eHealth z roku 2012 a my jsme právě uprostřed toho celého období, protože ten akční plán je na období 2012 až 2020 a probíhá přeskum. A v tomto kontextu na konci letošního roku spustíme veřejnou konzultaci, abychom ověřili, jaké že jsou ty nové oblasti, na které se máme více soustředit, nebo jaké jsou oblasti, které jsme zatím vůbec neřešili. To je vše. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Eh, tak, máme tady pana Kohlíčka a paní Berny z Evropského parlamentu. Chcete vystoupit? Máte nějaké komentáře? Nebo otázky? Nebo chcete rozvést nějaké konkrétní téma? Prosím, máte slovo, kdo, kdo chcete vystoupit? Pan Kohlíček? Děkuji. Eh, já bych ještě jednou znesl tu otázku Eh, o které se trošku zmiňoval tady pan eh, ministr eh, Estonska, jak budeme dál postupovat v tom jednotném protokolu, protože to je základní záležitost. Pokud chceme někde dávat dohromady data a dál je třeba i na vzdálenost používat, tak musí být v jednotném protokolu, protože jinak se spolu elektronika nebude komunikovat. To samozřejmě v Estonsku asi vědí daleko lépe než v jiných státech jestliže dělají eh, vyšší elektronizaci státní zprávy. My s tím máme trošku problémy, ale také tím směrem <clears throat> pokračujeme v České republice. Tak to je eh, první dotaz. To je, to je základní, jednotný protokol. A je úplně jedno, jestli to bude v angličtině, nebo data budou nějak kódovaná, nebo jestli budou eh, v té tradiční řeči, to znamená v latině, a sjednotíme si akorát termíny, protože lékaři vždycky byli schopni se dohodnout a proto také spolu mluvili vždycky latinsky tak to je základní dotaz, protože všechno ostatní pak se odvíjí od toho, abychom měli jednotná data a mohli s ním potom pracovat. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní Fernik eh, chce něco říct? Chce se na něco zeptat? Ano, děkuji. Eh, podobná otázka žijeme v Evropě, 28 členství, členských států, mluví se mnoha jazyky a e, tady ty aplikace, tyto systémy mHealth, e, ty mají být přeshraniční, ale každý člověk mluví svým vlastním jazykem, e, zejména v zdravotnictví. A jak lze tyto dvě věci skloubit? Děkuji vám. Tak dovolíte-li, Máme dost času na otevřenou diskusi, sebereme si otázky z pléna, takže kdo se chce z um, účastníků na něco zeptat, v podstatě kdokoliv v místnosti, pokud má někdo nějakou otázku nebo nějaký komentář, ano, prosím, a e, když dovolíte, laskavě se představte. Děkuji. Já jsem Jan van Lente z AUK Health Insurance Německo. Eh, chtěl bych mluvit o něčem, co je velice důležité a eh, dotkl se toho pan Avixo. My eh, Estonsku hodně závidíme Eh, vzhledem k tomu, co v Estonsku dokázali. Eh, myslím, že to byl název vaší knihy, tedy eh, Redesign poskytování zdravotní péče v Evropě, nebo něco takového. No to je jedno. Ale hovoříme-li o e-health a m-health, tak mluvíme o novém designu, no, zcela komplexním překopání, aby se tak řeklo, zdravotnického systému. Způsob, jakým se poskytuje zdravotnictví, se mění, zdravotnické služby. A to je, myslím, poměrně vážná věc. Ono se to dotýká i otázky gramotnosti v oblasti digitálního zdravotnictví, tak aby ty poskytovatelské organizace, zdravotní pojišťovny a svazy nemocnic zatím nejsou jaksi úplně na stejné, na jedné lodi, řekněme. A já se chci zeptat, zda komise nebo parlament může nabídnout lepší vedení v této věci, protože eh, standardně to jsou osvědčené postupy, ale musíme si uvědomit, že ve zdravotnictví jsou osvědčené postupy založeny na lišících se systémech. A systém v Estonsku nelze skopírovat třeba do Německa. Tam potřebujeme jiné procesy. Děkuji. Děkuji vám. Ještě někdo? Komise? Děkuji. Na toto téma padlo už několik otázek, na tu terminologii. My tomu ve svém žargonu říkáme semantická interoperabilita. Jak to zařídit, aby si ty systémy rozuměly? Byla zmíněna latina, jako stará lingua franca lékařské profese. V lékařství je mnoho způsobů, jak se pokusit zajistit, že mluvíme o tom samém, když používáme nějakou terminologii. A e, jedna z možností je mezinárodní klasifikace, což je velice jednoduchý způsob, jak vše řešit. Teď vyvíjíme daleko komplexnější slovníky, Jednomu se říká SNOMED, což je klinická terminologie, která aktuálně pokrývá zhruba půl milionu konceptů a jejich vztahů. To je zcela komputerizováno. A na evropské úrovni zatím tuto terminologii SNOMED neimplementujeme, ale i když by to bylo eh, velice zajímavé, ale Jak říkal komisař Andrukaitis, děláme dvě věci. Elektronický přenos eh, elektronických předpisů a to druhé je eh, přenos eh, anamnéz. A obě tyto věci zdůrazňují stejný problém. Jak ten elektronický předpis přetvořit z předpisu jedné země na předpis jiné země. A tímto částečně také řešíme tu semantiku a myslíme si, že to lze vyřešit. Pak jsou ještě dvě další věci. Celá konkrétně na tom pracujeme, zatím neřešíme globální řešení. Eh, my se snažíme vyřešit to, co musíme vyřešit v tuto chvíli. No a pak je tady ještě ten budoucí vývoj samozřejmě, jednak to je vývoj umělé inteligence, což budou takové ty systémy, které budou mít schopnost učit se a vlastně se odpoutají od terminologie, jaký známe my. Jsou to takové systémy, které budou začínat nově chápat všechno. A dále v rámci nástroje propojení Evropy se snažíme vyvinout systémy automatického překladu v Evropské unii. Takže jsou to projekty, které se snaží přesně tyto problémy semantické interoperability řešit. A máte pravdu, že to je velice ošemetná oblast. Děkuji. Tak máme ještě čas. Další otázky, prosím. Dobrý den, já jsem eh, Toma Mokatu, pracuji pro konzultantskou firmu v Bruselu. Je to spíš komentář než otázka. Jednak díky za uspořádání této velice zajímavé rozpravy o mHealth. Rád bych zmínil pár věcí. když jsem poslouchal prezentaci pana Kasianose a pana Pastoreho. Přesto jsem měl dojem, že mHealth je hodně citlivé téma, protože na jednu stranu mluvíme o něčem, co je regulováno dosti značně na evropské úrovni, zdravotnictví, jak zdravotnické projekty dospějí k pacientům. A na druhou stranu je tady ta otázka zlepšení inovace jako takové, jak podpořit jinými slovy podnikatelství v Evropě, což je také velice důležité téma eh, pro Junckerovu komisi. Takže já chci jenom říct, že se těším na další komentáře na toto téma na budoucí vývoj této oblasti. Děkuji vám. Tak chce někdo je další vystoupit? Chce se někdo na něco zeptat, něco okomentovat? Dobrá, tak nic, tak zpět k panelistům. Prosím vás o komentáře, ehm, v reakci na ty komentáře, nebo chcete-li něco rozvést, máte možnost. Thank you. Děkuji. Mm, tak já vůbec děkuji komisi za to, že eh, odstartovala eh, tuhle tu otázku. Já bych se k tomu taky tak postavil. Vlastně eh, je to otázka těch jazyků. Jak to udělat, abychom si všichni rozuměli? A já si myslím, že odpověď je případ od případu. Ono asi hned od začátku nebudeme mít úplně jednotný protokol, ale Budeme mít proces, kdy prostě jednu službu za druhou, možná eh, začneme ten protokol vytvářet. Například eh, ten lékařský předpis, aby tomu rozuměli stejnému předpisu ve Finsku a v Řecku, tak to je potřeba rozpracovat opravdu detaile a přesně, eh, detailně. A to přesně se stane. Země, několik zemí už se shodly na tom, že něco takového dají dohromady v roce 2018. Komise na to uvolnila prostředky, takže opravdu věřím, že k tomu dojde. Proč natolik zdůrazňuji tu složku eh, pacienta? Transformace zdravotního systému je důležitá. Ale moc přichází ze dvou zdrojů. Jednak jsou to peníze a druhá e, jsou to informace. Pokud chcete poskytnout moc občanům, pokud je chcete zmocnit, nemusíme nutně brát e, moc e, zdravotnímu profesionálu. Tam spíše jde o jakousi spravedlivou distribuci mezi zdravotnickým personálem a pacientem. hodně kolegů a e, přátelů, kteří se mnou studovali. E, já vím, že e, se obávají, že mm, když pacienti budou vědět více o, svý, o svém zdraví, tak se bojí, co by s tím mohlo být, ale není důvod k obavám, protože předběžné studie ukazují, že <clears throat> to má spíše opravdu pozitivní dopady. Samozřejmě se to pojí také se vzděláváním eh, lékařů a jiného zdravotnického personálu, aby věděli, jak eh, reagovat na, eh, tyto, na toto zmocnění pacientů a tak dále. A odpovídají ta řešení tomu záměru? Pokud se shodneme na tom, že naším záměrem je přepracování zdravotních systémů a zmocnění pacientů, tak už si tuhle otázku asi neklademe, zda bychom měli eh, tyhle ty možnosti pacientům poskytnout. Samozřejmě potřebujeme například eh, informovaný souhlas ze strany pacientů, ale teď je otázka, jak vlastně můžeme informovat. V eh, Estonsku ku příkladu to děláme tak, že máme transparentnost, jasně ukazujeme, kdo má přístup k těm údajům dnes, ku příkladu, eh, všeobecný lékař, pokud eh, se nějak vyjádří k pacientovu zdraví a potom eh, ten pacient jde ke specialistovi, pacient si toho je vědom, jak se k tomu oba vyjádřili. Takže já také můžu třeba vědět, kde má data. Samozřejmě v anonymní podobě se používala pro výzkumné účely. Vize komisaře Andrukajtise, že mm, budeme mít tyhle ty obrovské centra pro big data, která se samozřejmě mohou distribuovat do různých zemí. Například eh, Dánsko a Finsko už odsouhlasili, že něco takového vybudují. Estonsko teď vyjednává také ze Skandinávií. No to je možné, ale jenom pokud eh, budeme přesvědčeni o tom, že lidé to opravdu chtějí. Také potřebujeme neustále <clears throat> monitorovat, jak se uplatňuje právní rámec v reálném světě a musíme být schopni reagovat na změny. E, začneme vždycky e, v podobě těch měkkých zákonů, tedy v tuto chvíli e, to nevypadá, že existují nějaké zábrany, které by nám bránily v cestě ku předu. Mikele, prosím. Já <clears throat> bych chtěl něco říct k tomu, eh, zda eh, mobilní zdraví je regulováno či přeregulováno. Ono je to opravdu regulováno hodně, ale to je dobré. Takový příklad, kdy jde třeba o sdílení údajů. Ti z vás, kteří eh, znají nakládání se zdravotnickým údaji, víte, že to je opravdu velmi regulováno. A to tedy na vnitrostátní úrovni. A potom máme ustanovení, která také mm, přesahují hranice. Nám jde o dosažení eh, datových toků v rámci Evropské unie i v oblasti zdravotnictví. Tady tedy opravdu jde vlastně o vytvoření jakési struktury, která by podpořila celoevropský systém poskytování zdravotní péče. My se také snažíme zakotvit eh, ty prvky toho etického kodexu, do tohoto systému. Jednak to pomůže pacientům, ale také to pomůže eh, developerům, vývojářům těch eh, aplikací a podobně, eh, protože budou vědět, čím se mají řídit. Ti z vás, kteří se na to ještě nepodívali, na čem pracujeme, podívejte se na to, protože je to určitě krok kupředu oproti některým jiným iniciativám. Co se týče spolehlivosti údajů, jak už jsem říkal, je důležité, zásadně důležité, aby tato data byla důvěryhodná. My tedy vlastně předkládáme jakýsi systém eh, nejlepší praxe, vlastně jak se mm, třeba na úrovni nějaké společnosti nebo nějaké země dosahuje eh, takovéto eh, důvěryhodnosti údajů. Eh, ještě bych zmínil, že máme k dispozici už řadu základ, zákonů, co se týče mm, právě třeba těch údajů využívaných v mobilních aplikací. To platí jak pro lékařské aplikace, tak nelékařské aplikace tyto dva prvky musí platit ve všech případech. Takže ono je jedno, zda, úda, zda nějaká aplikace sbírá údaje zdravotní, abychom definovali tu aplikaci jako zdravotní aplikaci. Řekněme, že ta údaje, ty údaje, které se sbírají tou aplikací, tedy neovlivňují eh, povahu eh, té aplikace. Máme tedy vlastně dva aspekty, které jsou průřezové. Děkuji. Nyní se dostáváme k závěru naší diskuse. Aloizi, máš slovo. Děkuji. Já latinsky neumím tak dobře, ale mohl bych říct panu eh, Kohlíčkovi, co je lingua latina pulchra est. A možná bychom takhle vlastně mohli eh, nahradit brexitový jazyk. No, úplně do detailu asi zahý, zabíhat nebudu. Já si myslím, že Většinu dnešního dne jsem strávil zde a rád bych vám poděkoval jako občan. Jako občan mám radost, že vyhlídky mobilního zdravotnictví, které zde byly prezentovány, že mi tedy mm, jste napomohli eh, pochopit, eh, co všechno eh, můžu takhle získat z těchto aplikací. A já tím možná také dokážu vynakládat méně peněz na své zdraví a ehm, třeba můj otec musel svého času, když si chtěl nechat zkontrolovat tlak, tak mu to trvalo celý den, protože jsme žili v takové malé vesnici a jel k lékaři, pak se musel vrátit, opravdu mu to trvalo celý den a dnes si to můžete udělat na svém vlastním mobilním telefonu. To je úplně revoluce. Za druhé, jako jeden z eh, legislátorů, eh, děkuji za tuto konferenci, protože jsem se opravdu dozvěděl důležité věci, které ještě musíme prodiskutovat v této sněmovně. Někdy vývoj je rychlejší než zákonodárci. Eh, řekl bych také, že existuje řada oblastí, v nichž je činná EU, kde třeba nejsme úplně spokojeni s výsledky, ale v oblasti zdraví Tady vlastně ani nemáme příliš mnoho pravomocí na evropské úrovni eh, pro zákonodárství. Přeci jen tady jsou věci, které dobře fungují. Digitální agenda je jednou z těchto věcí. Potřebujeme tedy i nadále eh, se pohybovat tímto směrem. Možná bychom měli trošku ambiciozněji vykládat Lisabonskou smlouvu v eh, uplatnění na zdravotní záležitosti. Občané očekávají, že budou mít výhody z toho, že spolupracuje 28 zemí, že z toho přece něco musí získat. Takže dnes jsme byli obeznámeni s některými prvky, které by mohly v budoucnu vést k další přidané hodnotě pro naše občany. Takže tato eh, konference pro mě byla povzbudivá. A ještě připomínám, eh, jak komise říkala, že nastal vhodný čas pro jednání a já s tím naprosto souhlasím. Využijeme tohleto moment, tenhle ten eh, moment a eh, dejme se do práce. Děkuji všem eh, za příspěvky, za prezentace. A ještě na závěr bych tady rád přivítal skupinu mladých Slovenců, kteří při, přišli na naše zasedání. Děkuji mnohokrát, Aloisi. Myslím si, že dnes eh, výbory Envy a ITRE zorganizovaly skvělé slyšení. Já si myslím, že to bude obrovsky užitečné pro naši další práci do budoucna. Já jsem si poznamenal několik bodů ehm, z dnešní eh, diskuse, které si myslím, že si všichni odnášíme. Eh, žijeme v době, kdy zdravotní systémy se mění. Dochází opravdu ke změně paradigmatu. Přecházíme tedy od tradičního modelu, kdy zdravotní systémy reagovaly na nemoci, k novému modelu, kdy organizace zdravotního systému je zaměřená na prevenci. A To je obrovsky důležité pro kvalitu života. Za druhé, hovořili jsme o řadě věcí, o lékařských zařízeních, o aplikacích, o aplikacích, které nejsou lékařským zařízením. Ale tyto aplikace mají nějaký vztah k lékařské oblasti, protože vytváří nový postoj zodpovědnosti eh, ze strany občanů, uživatelů a pacientů. To je taky důležité. A já souhlasím s tím, že je potřeba říci, která část těchto řešení e, musí být regulována, potřebuje jasná pravidla, přísná pravidla, ale naopak, která část potřebuje nastaven, mít nastavená určitá pravidla, jako je třeba ten etický kodex a vodítka, protože je důležité, jak už jsme říkali v diskusi, e, ne, nezastavit inovaci, ale podpořit ji. Jinak tohle už je medicína, která je poháněna údaji, takže je velmi důležité rozumět tomu, co se děje s údaji, ať už jsou to osobní údaje, údaje o populaci. A my tedy potřebujeme velmi dobře používat všechny nástroje, které máme, jako je třeba anonymizace, pseudonymizace, ochrana eh, všeobecných eh, údajů musíme taky chápat, že na jedné straně máme ochranu osobních údajů a naši, naši důvěru eh, jako pacientů, ale na druhé straně máme také bezpečnost systému. Takže bezpečnost a ochrana údajů jsou eh, jedním velkým cílem. Za čtvrté, zde jasně zaznělo, že potřebujeme eh, jakousi gramotnost v oblasti digitálního zdraví. A to potřebujeme nejen pro pacienty, ale i pro lékaře. Pro nás, pro všechny. Protože musíme být schopni se navzájem dorozumět a po- pochopit, kde jsou problémy. Takže tohle je obrovsky důležitý úkol pro nás, eh, abychom se nad tím zamysleli a vytvořili tuto gramotnost, protože to potom bude základnou pro důvěři, důvěryhodná řešení v Evropě. Za páté, potřebujeme podmínky, to tady zaznělo mnohokrát, infrastrukturu. Nemůžeme našim pacientům poskytovat služby, kde se reaguje v milisekundách bez obrovsky rychlého internetového připojení typu 5G. A to už je budoucnost v přicházejících letech, je to důležité, ale zároveň musíme mít také interoperabilitu na vysoké úrovni těmi semantickými řešeními, které nám poskytnou možnost vyměnit a přeložit všechny informace. My v Evropě pracujeme na interoperabilitě, podporujeme některé projekty a procesy a mm, určitě v tom budeme pokračovat. Harmonizace pravidel jako další podmínka. GDPR, tedy ta eh, všeobecná ochrana údajů, Například ty evropské elektronické předpisy budou možné, pokud některá pravidla budou nastavena podobně. Dnes je to opravdu těžké. E, Totež platí pro e, autentik, autentizaci a spolupráci zainteresovaných stran všude po celé Evropě. Takže máme technické a společenské podmínky pro budoucnost. Za šesté někdo tady velmi jasně řekl, že pokud chceme dosáhnout svých cílů, pokud chceme změnit paradigma, musíme používat všechny výsledky nového výzkumu. Tady vlastně jde tedy o výzkum ve všech zemích, včetně Švýcarska v CERNu takovýto výzkum nám opravdu poskytne v budoucnosti možnost mm, poskytovat péči šitou na míru, léčbu šitou na míru. To je zase trošku jiné než v oblasti eh, třeba eh, zábavního průmyslu. A I když to je taky důležité, tady nám opravdu jde o individuální terapii. která bude vycházet z dobrých informací o zdravotním stavu daného pacienta. Myslím si, že se taky potřebujeme vytvořit seznam věcí, které teď potřebujeme udělat. A stanovit si proto i harmonogram. Komise už v tomhle smyslu podniká kroky. A teď eh, ve smyslu přeskumu té strategie by bylo dobré vytvořit jakousi novou agendu, nový harmonogram, tak abychom trošku urychlili eh, dění. Za osmé, já myslím, že skvělé, úplně fantastické, že poslanci Evropského parlamentu za výbory Envy a ITRE jsou zde spolu. To je strašně důležité, protože to nám ukazuje, že eh, chápám, chápeme tu věc holisticky, že rozumíme holistickému rozměru, že prostě potřebujeme myslet o veřejné politice, potřebujeme eh, přemýšlet o technologických řešeních, ale také o dobru pacientů. Tady možná vlastně eh, mám na mysli i nějakou zprávu z vlastní iniciativy, která by navazovala na tu zprávu komise za deváté. Někdo tady už také říkal, že je potřeba eh, zvyšovat povědomí, dostupnost, i finanční dostupnost. To tady potřebujeme také pro dosažení té změny paradigmatu. Povědomí, finanční dostupnost a tedy fyzickou dostupnost. A konečně jako poslední bod, bych rád poděkoval všem panelistům, kteří mezi nás přišli. Děkujeme mnohokrát, že jste mezi nás přišli přednést své prezentace, protože my máme možnost se inspirovat některými myšlenkami. Jak kombinovat eh, práci Eh, nové, na nové technologii eh, s prací vlády, s, také s podnikatelskou perspektivou na evropské úrovni. <clears throat> Můžeme to skombinovat také eh, s hledáním řešení pro <clears throat> demografický vývoj, pro stárnutí společnosti v Evropě, tak abychom hledali právě ta preventivní řešení <clears throat> Eh, také jsme tady hovořili o praktickém řešení, jako je ta telemedicína a eh, tato platforma. Takže všechny tyhle ty aspekty, všechny tyhle ty dimenze jsou obrovsky důležité. Já vám tedy ještě jednou mnohokrát děkuji. Výbor ITRE, ENVY, eh, děkuji všem kolegům a budeme pokračovat v této důležité práci společně se všemi zainteresovanými stranami. Děkuji.